a čtyři eh, eh, podepisovat eh, dokument a toto koridendum. Tak a nyní k programu. Pro dnešní den nebyly předány žádné pozměňovací návrhy. Zítra ovšem hlasování by se mělo konat ve zprávě o panu Igor, pan Igora Šoltese o nominaci eh, člena eh, dvora, účetního dvora z Malty. Eh, bohužel není možné toto hlasování, aby proběhlo zítra, bude tedy odloženo. Dále frakce GUE žádá a také socialistická frakce eh, žádá, aby eh, Rada a komise eh, přednesla své prohlášení k vývoji v Polsku v souvislosti s chartou základních práv Evropské unie a to, aby se hlasovalo, aby se hlasovalo už zítra, ne až ve středu. Eh, paní Spinelli. Bylo už eh, schváleno eh, příslušnou konferenci předsedu, že by měla být již v úterý debatováno o stavu lidských práv v Polsku. Výbor předložil stanovisko, ve kterém vyslovuje obavy z vývoje v oblasti lidských práv. V Polsku existují zde totiž nové zákony proti terorismu eh, o dohledu nad eh, médii a je třeba, aby eh, byl posouzen jejich soulad s evropskými hodnotami. Je třeba, aby zejména po Brexitu, abychom si uvědomili, že demokracie je velmi významný statek a stojí na třích pilířích eh, ústavní demokracie, to znamená svobodné volby, eh, rozdělení pravomocí a není možné, aby v členské zemi, eh, pokud máme společné zákony, aby se tyto zákony nedodržovaly. Jestliže polská vláda současná nebo kterákoliv budoucí a e, hovořím například také o e, Maďarsku a o možná novém budoucím prezidentovi v Rakousku. E, je třeba hovořit o ústavní slučitelnosti. Nyní pan Guerrero. Děkuji vám, pane předsedo. Na začátku tohoto roku, konkrétně 19. ledna, jsme v Eh, v tomto parlamentu vedli rozpravu o situaci v Polsku za přítomnosti polské premiérky. Velká většina parlamentu vyjádřila své znepokojení kvůli vývoji a e, ústavním problémům, k nimž docházelo v této zemi a podle mnohých e, to bylo neslučitelné s e, právními předpisy EU a se jejími základními hodnotami a zásadami. My podporujeme komisi v tom, aby zahájila dialog s polskou vládou s cílem dospět k dohodě o dodržování těchto norem a komise prvního minulého měsíce schválila stanovisko, kde vyjádřila své pokračující obavy, protože se nijak nepodařilo vyřešit problémy týkající se jmenování soudců ústavního soudu, eh, efektivnosti práce tohoto soudu při kontrole ústavnosti norem, které se v Polsku schvalují, a jsou tady i další záležitosti, které také komisi znepokojovaly. Myslím, že to je dostatečným důvodem pro to, abychom o šest měsíců později se vrátili k opětovnému posouzení situace a aby jsme, abychom vyzvali komisi, aby nás seznámila s nejnovější situací. Tento parlament na výboru Libe v minulých týdnech projednal návrh usnesení, který byl schválen několika frakcemi a to i včetně těch, které na konferenci předsedů nechtěli, aby tento bod byl zařazen na pořad jednání. Takže naše frakce se domnívá, že v úterý by toto mělo být zařazeno na pořad jednání. Eh, pan kolega Čanecký chce promluvit proti tomuto návrhu, prosím. Velice děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci jsem nesmírně udiven jak tím návrhem, tak i jeho zdůvodněním. Chci zdůraznit, že minulý týden konference předsedů rozhodla, že takováto rozprava se neodehraje a vy jste tam byli všichni zastoupeni. Rád bych rovněž zdůraznil, že v Polsku se neděje nic takového, co by mohlo zdůvodnit další, říkám, další diskusy o Polsku. Přece nedávno se taková rozprava konala. Nebylo to déle než dva a půl, před dvěma a půl měsíci. Proto si myslím, že takové to forsírování, a já to Zdůrazňuji, že Poláci a nejenom Poláci to přece jenom vnímají jakožto vněšování do vnitřních záležitostí demokratického státu a bude to mít naprosto opačný účinek, než jaký máte na mysli. Já jsem přesvědčen, že v této věci by bylo třeba vyslechnout prvního eh, před, místo, místo předsedu Evropské komise pana Timmermansa, protože ten říká, že ta situace se musí vyřešit v Polsku. Momentálně se o tom jedná. Jedná se mezi orgány polskými a mezi orgány Evropské unie. A myslím si, že takovéto eh, strašné zdůrazňování diskuse právě pro po Brexitu, o tom hovořila konečně i paní poslankyně, že to by bylo vnímáno jako nepatřičná záležitost, jako nepatřičné vněšování Evropského parlamentu. A myslím si, že většina eh, paní a pánů poslanců, zejména v kontextu toho, co se stalo ve Velké Británii, nebude eh, sdílet tento, eh, tuto snahu prostě stavit do kouta jedno, jeden členský stát. Prostě je to z meritoricky ze, ze, merit, kvůli meritu věci jsem proti. Pan Ferhovstad se hlásí. Já... Dovolte, abych něco navrhl protože já si myslím, že se trošičku příliš snadno řekne, že kvůli Brexitu nemůžeme začít hovořit o Polsku a můžeme jít rovnou domů, protože už není o čem bychom mohli ještě hovořit. Ale je třeba mluvit o Polsku ovšem ve správném okamžiku. Postup komise probíhá, je momentálně jsou někde uprostřed a jak, jak už jsem říkal svým socialistickým kolegům a kolegům zeleným v Goa, já navrhuji, abychom se rozhodli, že to dáme na pořad jednání v září. To už komise bude hotová a my už budeme mít také připravené usnesení a dohodneme to s hlavními skupinami. Ale kdy, takže bychom se mohli teď rozhodnout, že to dáme na program v září a určitě pak neuděláme nic ve spěchu a přitom ten hlas bude slyšet v Polsku. Děkuji. Pane Ferovstoté, eh, to je samozřejmě žádost, která jde ještě dál. Ne, eh, z hlediska jednacího řádu to eh, není tak snadné, poněvadž pořád jednání se nejdříve předkládá předsedu, konferenci předsedů, takže my vlastně musíme formulovat váš návrh, že doporučujete konferenci předsedů, aby eh, zvážila eh, dání na zářijové plénum. Já bych se nyní ptal předkladatelům návrhu, zda si přejí eh, následovat návrh pana Ferhovstata, nebo zda trvají na svém návrhu a hlasovat o něm, eh, poněvadž eh, návrh pana Ferhovstata je kompromisem, který by možná byl přijatelný, ale musím se vás nejdříve na toto zeptat. Iba, iba unseren Antrag. My chceme hlasovat o našem návrhu. Dobře, děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu paní Spinelli, eh, která, který byl včas podán a já nyní nemám jinou možnost, než nechat o tomto návrhu hlasovat. Eh, paní, paní Harms eh, si chce vzít slovo. Já se domnívám, že to hlasování je obtížné. Podle mých zkušeností eh, z posledních dvou návštěv eh, v Polsku, kde jsem hlasovala eh, s konzervativci, progresivci, studenty i politiky. Měla jsem takový dojem, že diskuse v Evropském parlamentu se zde sledují se zájmem, ale samozřejmě u těch evropských eh, proevropanů převládá jedna myšlenka, sice eh, byli by velice neradi, kdyby vypukl spor v Evropském parlamentu, když se má hlasovat. Podpora proevropských demokratických sil v Polsku, tady mám skutečně eh, dojem, že oni se znovu bojují za svobody, základní práva, za demokracii tak já si myslím, že eh, tento parlament eh, by měl být eh, pokud možno semknutý. Já vím, že vás nepřesvědčím, dívám se zejména pana Webra a jeho frakci, ale domnívám se, že i kdybychom se dokázali shodnout na září, bylo by to velmi dobré jak pro nás, tak pro, pro Evropany v Polsku. Pan Weber? Pane předsedo, kolegyně, kolegové, to, eh, co nás posílilo v stanovisku k, eh, k událostem v Polsku, eh, tak to byla právě naše jednota. A děkuji za to kolegům. A myslím, že by bylo dobré, abychom e, postupovali korektně, to znamená, nechme komisi, aby odvedla svou práci a poté v září společně dospějme k nějakému závěru. To myslím, že jak sobě, tak také Polsku prospějeme lépe. Proto podporuji návrh pana Ferhovstata jménem své frakce. Ano, děkuji. Nicméně Ptal jsem se paní Spinelli a paní Spinelli trvá, abychom hlasovali o tomto návrhu. Bude to návrh, hlasování po jménech a já nemám žádnou jinou možnost, nežli nechat hlasovat o návrhu sjednocené levice v Evropském parlamentu, aby o tomto tématu bylo diskutováno v úterý odpoledne. Takže nyní zahajuji hlasování o návrhu paní Spinelli. Hlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Dále mám návrh pana Ferhovstata, který doporučuje konferenci předsedů, která proběhne ve čtvrtek, abychom o tom hlasovali a jednali až v září. Kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Ne, nebudeme prověřovat, to hlasování bylo zcela jasné. Bitte já wenn Sie jiného anderes zu tun haben. Dobře, eh, když nemáte nic jeho na práci, tak prosím, budeme, prověříme toto hlasování elektronicky, zahájí toto hlasování, končím toto hlasování. Ano, vidíte, naprosto těsný výsledek. So. Tak, středa. Frakce SAD žádá Eh, prohlášení komise a její eh, její vysoké představitelky pro zahraniční činnost, abychom o iniciativě pro blízkovýchodní mírový proces hlasovali jako druhém bodu eh, v tento den. A nyní pan Kerel Salom zdůvodní tento návrh. Gracias. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naše frakce se domnívá, že došlo k událostem týkajícím se mírového procesu na eh, Blízkém východě. Byly tady francouzské návrhy, následně zpráva kvartetu a myslíme si, že si to zasluhuje Eh, naši pozornost a vysoká představitelka by tedy měla sem přijít k prohlášením a k vyhodno- s vyhodnocením situace. Eh, tím spíše, že parlament měl možnost vyslechnout si nejvyšší představitele Izraele a Palestiny a domnívám se, že bychom mohli spolupracovat na dalším postupu jednání, tak aby jednání dospěla k dobrému výsledku. A nyní, kdo chce promluvit pro tento návrh, tak bude to pan Skiliotis. Děkuji vám, pane předsedo. Situace na Blízkém východě je kritická. A vzhledem ke skutečnosti, že zde byl na návštěvě prezident Izraele a také palestinský prezident, eh, měli bychom o tomto tématu jednat a měli bychom si vyžádat stanovisko komise. Je to nutné. Chceme totiž podporovat mírový proces. A pokud tento mírový proces nepokročí a neustane okupace palestinských území Izraelem, bude přetrvávat kritická situace. Frakce GUE NGL podporuje návrh socialistické frakce. Děkuji vám, pane Skriotisi. Chce někdo pohořit proti návrhu? Nikdo. Takže hlasujeme, prosím, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? To musíme prověřit elektronicky. zahajují hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. bude tedy upraven pořad jednání. A jako druhý bod ve středu odpoledne eh, budeme jednat o právě tomto bodu blízkovýchodní iniciativy. Frakce EPP eh, žádá debatu o Bahrajnu Eh, aby tato debata byla nahrazena debatou o teroristických útocích v Bangladeši. Nicméně tento návrh je stažen, přesto ho tady přednáším, pokud ho chce někdo jiný předložit, ale není tomu tak. Takže hm, to je vše. Tím je naše agenda eh, dána pro tyto čtyři dny. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Gardiny. A sice bude to zpráva o emisních hodnotách spalovacích motorů eh, v